Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hmm, dobré odpoledne, dámy a pánové. Můžeme začít. Začínáme odpolední část dnešního jednání. Děkuji. Budeme hlasovat. Začneme hlasováním o zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. Uh, ano, já vím, že něco chcete říci, dám vám slovo. Takže dnes budeme hlasovat o návrhu zprávy Regi spoluzpravodajové jsou pan Lambert van Nistelrooy a paní Konstance Krell. Nejprve budeme, jedná se tedy legislativní eh, návrh, který se týká zavedení programu na podporu strukturálních reform. Naši spoluzpravodajové představili návrh v září, bylo předloženo 59 pozměňovacích návrhů. Do 14. září bylo předloženo ještě dalších 204 pozměňovacích návrhů. Takže celkově tam bylo 264 pozměňovacích návrhů REGI a 172 pozměňovacích návrhů ještě z dalších výborů z EKONu, což je přidružený výbor podle článku 54. E, Ti měli asi 14 pozměňovacích návrhů, některé byly vlastně v jejich výlučné kompetenci. E, rozpočet 14, Climate 86, Všechno to bylo podle pravidla 53. Plus. Výbor pro kulturu a výbor pro rybolov také podle článku 53 připravili svá stanoviska a předložili 29 a 33 pozměňovacích návrhů. Podle jednacího řádu a podle rozdělení pravomocí jak bylo eh, rozhodnuto na konferenci předsedu 4. května 2016, je to tak, že mnoho eh, pozměňovacích výborů REGI spadá vlastně do výručné pravomoci výboru EKON. A jsou tedy vlastně, nejsou považovány za přípustné a nebudeme dnes o nich hlasovat, takže máte je v těch seznamech, ale hlasovat o nich nebudeme. Hlasovací seznam připravil sekretariát. Týká se to návrhu k 5, 5, 7, 3a, 7, 3b, také recitaly 2 a 3 toho návrhu komise. Po dlouhých vyjednáváních se stínovými zpravodaji a také se Eh, s navrhovateli z výboru Econ, Ample a rozpočet. Je zde celkem 28 pozměňovacích kompromisních návrhů. Nakonec bych vás ještě chtěla informovat, že po závěrečném hlasování o pozměňovacích návrzích a o usnesení budeme také hlasovat o zahájení formálních jednání s radou a také o složení vyjednavacího týmu tam bude předseda Regi, spoluzpravodajové, stínový zpravodajové, zpravodajové podle článku 54 a také na základě rozhodnutí konference předsedů, také i lidé z výboru pro Ample, z výboru Ample a z výboru roz, pro rozpočet. Takže to byly poměrně dlouhé, vyčerpávající informace před hlasováním, omlouvám se ale teď ještě chtěla slovo paní Reinke. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, já jsem vás nechtěla přerušit. Chtěla jsem jenom jako technický bod říci, že, a týká se to vlastně konkrétního způsobu hlasování, chtěla bych vás požádat, abyste změnili postup. Teď se řídíme podle pravidla 73 a já bych chtěla postupovat podle pravidla 59 což by znamenalo, že bychom to zatím eh, nechali na plenárku a hlasovalo by se až na plenárce. Já bych to stručně zdůvodnila, proč se domnívám, že by to bylo rozumnější a proč je tento postup lepší. Za prvé, pokud bychom měli silný, magnát, silný mandát z plenárky, tak by to posílilo pozici Evropského parlamentu eh, během trialogu vůči komisi a radě. Za druhé, jak jste říkala, Eh, do toho bylo zapojeno mnoho různých eh, výborů, Někde, Ekon má výručnou pravomoc, eh, pak tam ještě byly ta stanoviska a pokud by se hlasovalo na plenárce, tak bychom mohli vzít v úvahu ještě lepším způsobem jejich stanoviska a mohli bychom také získat i jejich podporu. Třetí důvod. Zazněl jste argument, že ztrácíme čas, že víme, že už teď to trvá poměrně dlouho, celý ten proces, ale jednání začnou až v lednu takže stejně ještě bude jak prosincová, tak lednová plenárka, na níž by se mohlo hlasovat. A ještě poslední argument. Pokud bychom se rozhodli změnit postup, bylo by to všechno transparentnější, což si, a myslím si, že tento návrh je natolik důležitý, abychom se ho zhostili co nejdemokratičtějším a nejtransparentnějším způsobem. Proto vás tedy žádám, abyste změnili postup a abychom nehlasovali teď o tom mandátu pro trialog, ale aby se to nejprve odhlasovalo na plenárce. Děkuji. Děkuji. Já musím říci, že s vámi nebudu souhlasit eh, o těch věcech, o kterých jste hovořila, zejména o tom, že to má být transparentnější nebo demokratičtější. Myslím si, že už teď postupujeme velice transparentní a demokratickou cestou během celého toho procesu jsem informována o všech schůzkách stínových zpravodajů. Účastní se toho také zpravodajové, stínoví zpravodajové dalších výborů a vím, že transparentnost je zde naprosto eh, dokonalá. Mm, vy chcete mandát z plenárky a souhlas v prvním čtení. Já se na to teď musím zeptat zpravodajů, co si o tom myslí, protože to je opravdu velká, navrh velké změny v postupu, v podstatě na samém konci celého toho postupu. Vy jste stínová zpravodajka a měla jste příležitost také o tom hovořit eh, během schůzek stínových zpravodajů. My jsme vlastně už teď na konci celého toho postupu, všechno jsme to prošly a teď už nám zbývají pouze dva kroky. Vyjednávání a plenárka. Chtěla bych se zeptat zpravodajů, jaký na to mají názor. Takže nejprve pan Fanny Nistelrooy. Děkuji, já budu stručný. Děkuji za uh, váš návrh, ale mm, my s ním nesouhlasíme. Během jednání se stínovými zpravodaji i se zástupci dalších výborů jsme o tom hovořili a velká část souhlasila s tím, abychom postupovali tak, jak navrhuje paní předsedkyně, aby se to neřešilo na plenárce. Nevím tedy, zda nakonec nebo úplně proti celému tomu návrhu. Eh, mohlo by to také oslabit celý ten výsledek, ale myslím si, že asi ne. Přednesla jste návrh, ale nesouhlasili s ním ani většina stínových zpravodajů, ani zástupci dalších výborů, takže to je odpověď na váš podnět. Děkuji, paní Krel. Děkuji, paní předsedkyně. Naprosto souhlasím s vámi dvěma, že ten proces byl transparentní, všechny výbory byly zapojeny, ať už odpovídali za stanoviska nebo za ty názvy. Jednali jsme se stínovými zpravodaji, myslím si, že bychom mohli jít rovnou na trialog jsme připraveni, mm, máme dostatečně demokratické a legitimní postupy, myslím si, že můžeme pokračovat podle plánu. Děkuji. Jak už jsem říkala, budeme dnes hlasovat eh, třikrát, máme trojí hlasování. Budeme hlasovat nejprve o celém souboru pozměňovacích návrhů, pak budeme hlasovat o legislativním návrhu a nakonec budeme hlasovat o mandátu pro zahájení jednání. Pokud eh, tento výbor nedá mandát k vyjednávání, tak to bude vlastně jakýsi signál toho, že výbor podporuje váš návrh, který jste vznesla. A nebo tedy budeme pokračovat tím způsobem, který vedeme už necelý rok, 8 měsíců konkrétně. Navrhuji tedy, abychom zahájili hlasování a v každém případě musíme odhlasovat pozměňovací návrhy. Já se omlouvám, já bych chtěla říci, mohli bychom nejprve hlasovat o tom mém návrhu a poté budeme pokračovat? Já tedy nevím přesně, jak je to úplně možná s těmi pravidly, ale mohli bychom nejprve hlasovat o tom, jakým postupem, jaký postup zvolit. Takže pokud většina mělo by se pak rozhodnout podle toho, eh, co rozhodne většina. Paní Krell, já si myslím, že jednací řád říká, že Nejprve se bude hlasovat o návrhu zpravodajů. To už je postup, který se používá celých 25 let, kdy jsem, co jsem tady v Evropském parlamentu. Ano, to jsem vám chtěla říci. Musíme hlasovat o zprávě, o těch pozměňovacích návrzích, které učinili zpravodajové. Musíme od, hlasovat o tom kompromisním textu a úplně na závěr budeme pak ještě hlasovat zda tento výbor dává předsedovi, zpravodajům a stínovým zpravodajům a zpravodajům z dalších výborů mandát k tomu, aby zahájili jednání, vyjednávání. A to je právě chvíle, kdy se členové výboru mohou rozhodnout, eh, jakým postupem se chtějí vydat. Takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Takže 59 je stažen. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ekon 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Výbor Kult číslo 14. Kult 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuto.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 Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7 nový. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 247. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Empl 63. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pech 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 249. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. M plus 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 258. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ample 77, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ample 78 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Budget 13 pro? Proti? Drželi se? Přijato. Budget 13, návrh výboru pro rozpočet. Máte to všichni? Takže ještě opakujeme hlasování. Budget 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Budget 14. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Ample 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 85, ten odpadá, protože ty předchozí nebyly schváleny, takže jdeme na 260, 261. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 262. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ekon 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 263. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kult 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 1, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Empl 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Ekon 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 10 odpadá. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ten má dvě části, ozývá se z publika. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Takže první část, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Druhá část, kompromisu 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ample 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 2. Máte to všichni? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kult 5. Kdo je pro? Proti?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 Chcete to ověřit? Dobře. Ověřujeme 125. Hlasujte elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. To 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18 nový, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 129, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. M plus 17. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pech 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoli. Hlasujeme tedy ústní, ten jedna s e, ústním pozměňovacím návrhem, které je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ten další já. Kompromis, kompromis 19, kde je pro, proti, zdrželi se,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 Přijato. A nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Takže nejprve závěrečné hlasování o souboru pozměňovacích návrhů. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Gratuluji zpravodajům. Teď hlasujeme o legislativním usnesení. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to také schváleno stejným, stejnou většinou. A poslední hlasování je hlasování o interinstitucionálním vyjednávání, respektive o mandátu pro vyjednavací tým. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno stejnou většinou 29 pro, 11 proti. Gratuluji oběma spoluspravodajům. Okay, now we continue. Teď budeme pokračovat zprávou pana Nestoroje investování do práce a růstu, maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů. Článek 16. Pane van Nistelrooy, chcete říct si něco na úvod?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 Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 121. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ověřujeme budeme ověřovat pozměňovací návrh 121, elektronické hlasování zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 143 pro, proti,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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 181 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato. Chcete to ověřit? Výborně, ověřujeme pozměňovací návrh 181. Elektronické hlasování zahajuji teď. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 24 původního textu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. A nyní přejdeme ke kompromisu 24. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 196, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 196, elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování a přijato. Pozměňovací návrh 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 198. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a zamítnuto. Kompromisní návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 207. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 108. Eh, pro, proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 209. Pro, proti? Zdrželi se přijato kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato, Pozměňovací návrh 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. No, pozměňovací návrh 218 pro, proti, zdrželi se eh, přijato. No, pozměňovací návrh 119 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 30 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 227 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 231 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 33, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 239 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňující návrh eh, 240 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přejdeme rozpočet 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246, 47 padá, 247, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, Myslím, že zamítnuto, ale musíme si to ověřit. Eh, bod odůvodnění a pozměňovací návrh 4 zahajuje elektronické hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 34. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Bod odůvodnění C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Ověříme to. Pozměňovací návrh 21, elektronické hlasování zahajuji teď. Hlasování končím. Přijato. Byla to moje chyba, omlouvám se. Komproma, kompromis 40. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budeme pokračovat eh, M plus 7. Employment 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Chcete to ověřit? Elektronicky budeme hlasovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále Tran 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Trend 10. Pro, proti, zdrželi se přijato. Teď Agri 21 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale ověřme si to. Agri 21. Budeme elektronicky hlasovat teď. Končím hlasování. Zamítnu to. Nyní kompromis. Máme Agri 30. Kdo je pro Agri 30? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompro, kult 21 pro, proti zdrželi se přijato. A nyní přecházíme k konečnému elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a zpráva je přijata. Gratuluji panu pan Nistolerojovi. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. We go to the next vote. A k dalšímu hlasování můžeme přistoupit integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu. Budeme hlasovat o stanovisku. Naším navrhovatelem je pan Nielsen. Začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno.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 Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní k konečnému hlasování eh, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je schváleno. Blahopřeji panu Nilsnovi. A na tomto místě končí eh, naše hlasování. A nyní eh, budeme pokračovat dalším tématem našeho pořadu. Je to první výměna názorů k iniciativní zprávě. K iniciativní zprávě o budoucích perspektivách technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. Můžeme prosím pokračovat? Myslím, že můžeme. Takže první výměna názorů k iniciativní zprávě o budoucích perspektivách technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. E, naší zpravodajkou je paní Růža Tomačič, která e, má slovo na úvod. Děkuji vám i když technická pomoc byla už často používána v kontextu politiky soudržnosti od roku 1988, globální analýza eh, jejího přínosu a eh, role nikdy nebyla v parlamentu provedena. Co by technická, jelikož technická pomoc je průřezová eh, aktivita výdajů, pro kterou neexistuje žádná definice, je obtížné proto také provést hodnocení dopadu na posílení institucí a budování budování kapacit eh, na, pro účinné řízení evropských strukturálních a investičních fondů. Eh, jelikož eh, financování technické pomoci může být poskytováno z různých rubrik a položek a může být flexibilní, je obtížné získat konečné částky nebo jasné pochopení rozpočtových mechanismů a mm, financovaných aktivit. Ustanovení pro technickou pomoc v období 2014 až 2020 doznalo eh, několik inovací, včetně posílení institucí a eh, budování kap- administrativních kapacit a také opatření pro identifikaci, prioritizaci a implementaci struktur a administrativních eh, struktur v některých členských státech. Ehm, v rámci eh, článku 118 eh, nařízení eh, zdroje pro technickou pomoc činí v tomto programovacím období 0,5 0,35%, což je zvýšení o, 1%, o 0,1% eh, oproti období 2007 až 2013. Na úrovni EU technická pomoc mimo jiné podporuje institucionální posilování a budování administrativních kapacit na účinné řízení fondu. Ráda bych využila tuto příležitost a představila eh, nástroje eh, vyvinuté Evropskou komisí s pomocí technické pomoci pomoci je to nástroj sebehodnocení a e, mechanismus e, občanské kontroly. E, kompetenční rámec a nástroj sebekontroly má pomáhat řízení fondů a posilování administrativní kapacity. Jsou to pružné a přizpůsobující se nástroje, takže odpovídají různým organizačním strukturám v členských státech. Pilotní projekt Pakt integrity mm, eh, usiluje o průzkum a šíření eh, tohoto paktu eh, integrity v boji proti podvodům a korupci a je to také nástroj na zvyšování transparentnosti a odpovědnosti a tudíž posilování důvěry v orgány a státní úřady a, a přináší to také úspory a také zlepšení efektivity veřejných eh, zakázek. Technická pomoc, eh, která eh, dosáhla asi 10 miliard, eh, je důležitá i pro provádění různých změn, ale efekty jsou často viditelné až v budoucnosti, respektive po určité doby, době. Proto plánování technické pomoci musí být velmi pečlivé, pečlivé na všech úrovních přispívá k eh, institucionálním, eh, administrativním i strukturálním reformám a to musí být samozřejmě bedlivě kontrolováno. Eh, s ohledem na posilování institucionálních a technických kapacit členských států využití fondu z technické pomoci nikdy nebylo nabízeno regionálním nebo místním vládám či samozprávám. To znamená, že technická pomoc byla využívána na národní úrovni na školení regionálních a národních orgánů, ale eh, zástupci eh, regionů nikdy neměli příležitost artikulovat své potřeby nebo konkrétní konkrétní přání Doufám, že se poučíme z předchozích chyb a zlepšíme budoucí eh, využívání technické pomoci. Eh, jejíž pomoc, eh, účel není pouze využít finanční prostředky, ale také využít je ku prospěchu cílené skupiny subjektů a včas. Je nutno informovat všechny o možnostech technické pomoci tak, aby školení požádaná členskými státy skutečně měla přidanou hodnotu a samozřejmě aby to zvýšilo účinnost těchto školení. Je důležité také zdůraznit v kontextu stávající městské agendy EU, že města mají právo na využití technické pomoci u všech aktivit týkající se vytvoření systému a přípravu implementaci projektu eh, po eh, celé období investice, protože eh, města jsou jakými si prostředníky při využívání evropských fondů specifická technická pomoc a tedy její možnosti eh, eh, a facility byly úspěšně implementovány v mnoha členských státech, ale více informací eh, o nich je stále ještě zapotřebí, zejména na národní a místní úrovni. Důležitým faktorem úspěchu každého programu je uvědomění, respektive poznatky, informovanost o možnostech technické pomoci. Krize v Evropě volá po určité pružnosti evropské, eh, evropských strukturálních a investičních fondů a jejich přidělování a to je zakotveno v, eh, na příslušných ustanoveních. Eh, článek 25 nařízení může být, se vztahuje pouze na členské státy s dočasnými finančními potížemi, ale možné rozšíření geografického záběru tohoto článku na všechny členské státy je nyní předmětem diskuse v kontextu nového legislativního eh, rámce v rámci Eh, podpůrného programu pro strukturální reformu. Tento program eh, bude doplňkem pro stávající technickou pomoc v rámci Evropského strukturálního investičního fondu, ale otázkou je, jak bude zajištěna koordinace mezi technickou pomocí a iniciativou komise a eh, technickou pomocí, která je již plánována na úrovni členských států. Proto je nezbytné ještě podrobnější informování na úrovni členských států. Při přínos technické pomoci by měl být eh, hodnocen a rozpočtová transparentnost zvýšena. A nakonec bych vás chtěla informovat, že návrh zprávy bude předložen 6. Eh, února 2017 a ten týž eh, den se bude konat workshop REGI o aktivitách technické pomoci v rámci iniciativy členských států a Evropské komise a také o poučeních z toho vyplývajících. Doufám, že že nám to pomůže v další práci a děkuji vám za vaši pozornost. Thank you, thank you very much. You informed us about... Děkujeme za to, že jste nás informovala také i o datu, kdy bude ten návrh předložen. Pak tedy bude ještě čas na případné pozměňovací návrhy a budeme pokračovat v práci. Takže hlasovat se má v březnu 2017. No a teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Ještě paní Pirak se hlásí. Ano, děkuji. Já vítám komentáře paní Tomašič. Chtěla bych říci, že je důležité mít jasnou definici technické asistence. Také potřebujeme samozřejmě výsledky. 10 miliard, to je obrovská částka, to nelze jen tak opomenout. Ještě mi dovolte pár slov, které budou doplňovat to, co už řekla paní Ruža Tomašič. Ten program podpory strukturálních eh, fondů zcela jistě ovlivní ty budoucí systémy a musíme to brát v úvahu během těch následných diskusí. Také je důležitá hledat praktická řešení. Já bych třeba mohla říci, mám zkušenosti ze své země, z Řecka, je důležité, abychom brali v úvahu příčiny a důsledky. Máme zde článek 22 nařízení o společných ustanoveních. Tam se vlastně hovoří o tom, že komise poskytne 15 milionů, ale eh, respektive poskytla, ale vlastně nebylo tam nějaké hmatatelné výsledky. A proto podle mého názoru musíme nástroje, které budou více šité na míru a také potřebujeme flexibilnější rozpočet. Musí, to být, musí zde být také dobrá technická asistence pro všechny. Těším se na komentáře a na diskuse s kolegy a kolegyněmi. Také děkuji paní zpravodajce, paní Tomašeč. Těším se na spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji. Děkuji nyní paní Král. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím omluvit našeho stínového zpravodaje, pana Kozolina, který musel nečekaně odjet a proto jsem sotva připravena. Ale ráda bych chtěla zpravodajku požádat, aby zahrnula do své zprávy snad ještě dva body. My máme rozpočet eh, pro technickou pomoc navýšený, to je také eh, nutné a o tom není sporu. Ale v návaznosti na princip rozšířeného partnerství by měly být i velké nevládní organizace 100 vyrovnávat se s politikou soudržnosti a měli by být schopni eh, předkládat vlastní projekty. I je musíme podpořit, aby budovali vlastní správní kapacity a také určitou odbornost, expertízu, eh, jak nakládat s těmito eh, fondy. Ehm, tady máme ještě co dohánět. A za druhé, ještě přetrvává problém, kde mm, je zapotřebí nových podnětů. Totiž existují členské státy, které využívají technické pomoci a ve veřejné správě skvělým způsobem školí zejména nové eh, kádry, jak nakládat se strukturálními fondy, ale eh, to, jakmile jsou ehm, do vzdělaní, tak odcházejí do soukromého sektoru, protože tam eh, vydělávají více. Snad bychom našli možnost, aby k tomuto nedocházelo, alespoň ne tak rychle když vynakládáme veřejné finance na vzdělávání, školení úředníků, zaměstnanců státní zprávy, který, které pak záhy odcházejí do soukromého sektoru, tak se tím eh, pomůže soukromému sektoru, ale nikoli státní správě. A to by měl být náš nejvýznamnější cíl v rámci politiky soudržnosti. Snad by se to mohlo ještě zapracovat do zprávy. Děkuji. Děkuji. Další stínovou zpravodajkou jsem já, takže dovolte mi také pár slov. Za prvé, gratuluji paní zpravodajko k této myšlence. Je velice důležité, abychom hodnotili a podporovali technickou pomoc tím způsobem, jakým, eh, jaký zde navrhujete. Je důležité, abyste byla technická pomoc pro ty finanční otázky a také, aby technická pomoc přinášela přidanou hodnotu. Je to totiž součást politiky soudržnosti, kde hledáme přidanou hodnotu v každém tom kroku technické pomoci. Je to velice důležité. Máme ukazatele pro téměř všechny akce operačních programů, máme také ukazatele pro technickou pomoc, kterých je ale velice málo. Takže jak měřit úspěšnost technické pomoci, to je většinou prostřednictvím eh, úspěšnosti těch dalších programů na národní úrovni. Takže já vás podporuji v tomto úsilí snažit se změřit, jakou přidanou hodnotu přináší technická pomoc. Nejedná se pouze o to, že jestli těch 10 miliard, ale také Jde o to, že technická pomoc tam spadají příjemci, řídící orgány, nevládní organizace, všechny monitorovací výbory, všichni, kdo jsou zapojeni do procesu provádění kohezních fondů. Já bych chtěla potrhnout možnost zahrnout do zprávy také úlohu technické pomoci v územní spolupráci v oblasti snahy o územní spolupráci. Máme zde mm, přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci nebo meziregionální spolupráci a v těch kontextech je důležité využívat dobrým způsobem technickou pomoc pro různá společná, společné akce, pro společné iniciativy, aby to přineslo vyšší přidanou hodnotu. Jde nám o to, aby ty programy byly úspěšné. Také plně souhlasím s tím, že technická pomoc má být flexibilním nástrojem, který se má využívat lepším způsobem na podporu mm, členských států. Eh, například mají podpořit nutné administrativní strategické reformy. Také je zde propojení mezi vaší zprávou a mezi legislativní zprávou, o níž jsme právě hlasovali. Těším se na to, že jako stínová zpravodajka se budu podílet na přípravě této zprávy a ráda vás podpořím. Ještě je zde nějaký další stínový zpravodaj? Pan, paní Mata. Ano, děkuji, paní předsedkyně, budu stručná. Rovněž eh, Mnohokrát gratuluji paní zpravodajce, je to důležité téma. Víme, že jedno z takových stávajících témat politiky soudržnosti se týká administrativních kapacit. A asi není žádným tajemstvím, že jsou zde velké výzvy, zejména pro regionální a místní samozprávy v našich členských zemích. Mm, a že tato úroveň nedostává dostatečnou podporu z té národní úrovně. Pokud se podíváme na pakt o stabilitě nebo na strategii 2020 a na požadavky na makroekonomické kondicionality, tak si myslím, že musíme tyto fondy podpořit. Tematická, tematický cíl 15. Zde je cílem snížit nebo odstranit administrativní překážky a zjednodušit příjemcům využívání čerpání fondů myšlenkou je samozřejmě prosazovat investice a mít také výkonné a efektivní eh, administrativní orgány na všech úrovních zprávy. Potřebujeme efektivnější pravidla a tím pádem i efektivnější zprávu, administrativu. Mám pár otázek, které se týkají programu strukturálních změn. Máme asi 5 miliard na cíl 11, na tu tematickou strategii 11. A já pocházím z Itálie a chci říct, že máme nějaký program, na který potřebujeme 27 milionů eur. Potřebujeme ověřit, jak jsou ty peníze vynakládány. Máme národní a regionální programy, které možná bude nutné nějakým způsobem reorganizovat. Někdy zapomínáme na to, že existují její pokusy vzít nám to financování a dát ho do nějakého jiného šuplíku, do nějaké jiné škatulky. Takže to je také důležité na to upozornit. Hm, děkuji. Ještě pan Jakovčič. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěla také pogratulovat paní Tomašič za zprávu, kterou připravila. Vidíme v ní mnoho zajímavých hypotéz. Já bych teď rád řekl něco ze své osobní zkušenosti. 12 let jsem působil Eh, jsem, jsem, jsem vlastně byl županem eh, v jedné chorvatské župě, takže já vím, co to znamená technická pomoc. Je důležité, aby technická pomoc byla dostupnější místním a regionálním orgánům. Ať už tedy těm regionům říkáme jakýmkoliv způsobem, a v té zprávě se o tom hovoří. A také je eh, důležité, aby zde mohla technická pomoc fungovat přeshraničně, protože je zde celá řada přeshraničních programů a projektů. A mm, ty projekty, těm projektům se nedaří, protože těm lidem chybí nějaké zdroje nebo nějaká, nějaké kapacity. Takže Nechci už o tom teď hovořit zatím podrobně, ale chtěla bych poděkovat paní Tomašič za její úsilí a za její analýzu, za její iniciativu. Děkuji, protože už nikdo další se nehlásí, tak dám slovo zástupci nebo zástupkyni Evropské komise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Pascal Bojman a jsem ředitelem odboru, který se týká, který se věnuje budování administrativních kapacit Samozřejmě, nejprve bych chtěla říci, že my samozřejmě vítáme tuto iniciativu parlamentu, také se těšíme i na závěry vaší zprávy a uvidíme, jak eh, potom tu vaši zprávu budeme moci integrovat do naší práci a mm, můžeme také mm, si vyměňovat názory o tom, co už teď děláme v našem generálním ředitelství na toto téma. Technická pomoc, tam je tak interní technická pomoc, ta, ta, ta, to, to je poměrně značná částka, ale pak je to samozřejmě menší částka než technická pomoc v rámci operačních programů. Nejprve budu hovořit o té interní technické pomoci. Už několik let se vydáváme spíše takovým strategičtějším způsobem. Máme interní strategie, šest priorit. Náš odbor má na starost právě prioritu, která se týká budování administrativních kapacit. Ve svém úvodu jste hovořila třeba o kompetenčním rámci, mm, využívání metody peer-to-peer, všechny tyto věci, které eh, jsou také financovány v rámci té priority, kterou máme na starost. Jste, jsou zde veřejné zakázky, státní podpora, boj s podvody a korupcí, profesionalizace řízení fondů a výměna osvědčených postupů mezi členskými státy a regiony. To jsou to je pět hlavních oblastí, kde přinášíme nové iniciativy na základě svých analýz mm, kde, a také pro regiony, které podle našeho názoru je potřebují nejvíce. Pak je zde ještě technická pomoc, která je zabudována do operačních programů, to je těch 10 miliard eur. Na období 2014 a 2020 jsme se rozhodli mm, apelovat na členské státy, aby se soustředili na klíčové potřeby, které identifikovaly během toho předchozího programovacího období. Takže mnohem více plánujeme tu technickou pomoc než v tom předchozím období. Asi víte, tak většina peněz jde na lidské zdroje v rámci té technické pomoci, takže takovým ti velcí příjemci si eh, musí nejprve vypracovat speciální plán rozvoje lidských zdrojů ještě předtím, než od nás obdrží finance, aby potom mohli nabírat nové pracovníky. Eh, je to určené i pro různé zprostředkovatele a i pro regionální mm, úroveň. Nebude to pouze pro nábor pracovníků na celonárodní úroveň. Někdy se také ta technická pomoc využívá pro plnění předběžných podmínek, také zde může být um, technická pomoc využita na určité, um, na určité opatření boje s podvody a korupcí. Takže máme teď lepší strategii a lepší zacílenost, ale samozřejmě vždy je možné se zlepšovat. No a co se týče ukazatelů, tak těch ukazatelů zatím moc není v té technické pomoci. My jsme ve většině operačních programů hm, zavedli to, že oni nám musí říkat, kolik jejich pracovníků bude financováno z té kategorie technická pomoc, takže budeme vědět, kolik pracovních míst je financováno z technické pomoci v rámci těch operačních programů. Jak už jsem říkal, tak se těším na závěry vaší zprávy a velice rádi se budeme také, se také zapojíme do vaší práce. Děkuji. Paní zpravodajko, chcete na to ještě zareagovat? Ano, děkuji budu stručná. Chtěla bych poděkovat všem za jejich podněty a za první návrhy. Všechno jsem si poznamenala a doufám, že se mi podaří napsat úplně tu nejlepší zprávu, která kdy zde byla. Ano, takže k tomu vám přejeme hodně štěstí, děkujeme a dostáváme se k dalšímu bodu. Který je... Čili to je je stanovisko výboru REGI k udělení absolutoria za rok 2015, souhrný rozpočet EU Evropská komise. Výbor rozpočtové kontroly momentálně pracuje na své zprávě pro udělení absolutoria komise na rozpočet 2015. Regi pracuje na stanovisko, já jsem jeho zpravodajkou. aby bylo možné to napojit na práci vůči výboru, tak to musíme prezentovat do 21. ledna roku 2017 stínový zpravodajové eh, na tom musí také pracovat. Já navrhuji termín pro pozměňovací návrhy eh, poledne 12 prosince. A teď eh, předložím představím jim eh, stanovisko a přejdu do bulharštiny. Vážení kolegové, jak všichni víme, postup absolutoria je příležitost, jak vyjádřit stanovisko našeho výboru k plnění zprávy o rozpočtu Evropské komise. Ráda bych představila některé z hlavních bodů stanoviska. Víme, že v roce 2015 Chybovost v politice soudržnosti klesla z roku 2006 na 2014 na 5,2 v roce 2015, což je výsledek doladění systému řízení a kontroly ze strany členských států a kolektivní opatření a komise. Hlavní zdroje chyb byly založeny při uplatnění pravidel pro veřejné zakázky a státní pomoc. Chyby z roku 2015 mohou být rovněž napraveny do konce programu. Komise by měla věnovat zvláštní pozornost vyloučení některých národních pravidel pro přípustnost eh, v rámci DPH. Ráda bych také zdůraznila, že členské státy eh, prezentovaly nižší míru refundace na rok 2015 oproti roku 2014. Eh, důsledkem byl pokles úrovně nerefundovaných žádostí do konce roku 2015. Také je to náznak toho, jak riziko sebou nese prodleva v absolutoriu což také platí pro hm, uplatnění rozpočtu v následujícím roce oproti předešlému období. Zároveň poznamenávám s obavou, že pokud je o konec roku 2015, Určili jsme ne více než 20 eh, příslušných orgánů pro investiční fondy. V tomto ohledu apelujeme na členské státy, aby zrychlili proces a na komisi, aby poskytla podporu a vysvětlení od 30. června roku 2016 směrnice o zadávání veřejných zakázek ještě nebyly transponovány a komise by měla členským státům pomoci při provádění akčních plánů pro provádění předešlých podmínek. Také jsme svědky nízké, nízké apropriace fondu 1020 pět nástrojů, což bylo pouze 57% oproti roku 2014 a pokles o des, pouhý 10% oproti roku 2013. Centrální audit také kvitoval prodlení lhůt vždy ze strany komise spíše než uplatnění korekce, protože k tomu může dojít po 30. prosinci roku 2015. Také stanovisko uvádí, že jsou tedy návrhy pro opětovný přeskum výročního rámce a jeho zjednodušení a větší flexibilita komise a všechny instituce by měly zrevidovat mechanismus pro implementaci strukturálních a investičních fondů pro rok 2020 s ohledem na stanovisko skupiny na nejvyšší úrovni. Zároveň musím říci, že mohu postup kontrolního úřadu kvitovat s povněkem a díky tomu také příspěvek všech hráčů eh, směrem k dosažení společného cíle. Takže tolik eh, krátká prezentace našeho návrhu stanoviska. Teď dám eh, slovo stínovým zpravodajům. Pan Polčák, máte slovo. Já nevím, a možná jste vyzvala mě? Ne, on bude první. Takže to nebylo správné. Bylo to správné. I know that you accept... Vím, že přistupujete na všechna jména, ale tentokrát skutečně se jedná o pana Polčáka. Kolegyně, kolegové, děkuji za návrh stanoviska eh, k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015. Eh, který paní předsedkyně předložila já návrh vnímám v zásadě jako velmi eh, dobrou a přiměřenou reflexi eh, současného stavu pojmenovává problémy kterým čelíme například to je zrovna to zpoždění zahájení programového období na rok two thousand and fourteen až two thousand and twenty o kterém i dnes hovořila paní komisařka která jej taky rovněž odůvodňovala pojmenovávala i ze svého hlediska. Nebo dále je to neprovedení eh, směrnic o veřejných zakázkách u všech členských států, to je taky velmi zásadní věc eh, nebo předložení nižšího objemu nákladů k proplacení eh, řídícími orgány. Nyní bych si dovolil předložit několik poznámek k tomuto stanovisku, ve kterých bych se chtěl věnovat především možným úpravám předloženého návrhu. Za prvé míra chyb politice soudržnosti se sice snížila eh, oproti roku 2014, což na jedné straně vypadá dobře, ale je přibližně stejná jako v roce 2014, eh, což už zas tak dobře nevypadá, podle mého názoru. Eh, za druhé, ve srovnání s absolutoriem za rok 2014 postrádám v návrhu té zprávy nebo toho stanoviska upozornění na skutečnost, že ne všechny nesrovnalosti eh, jsou důsledkem podvodů. V řadě případů se jedná o mm, obyčejné neznalosti nebo eh, komplikovanost eh, právního řádu nebo právního rámce. Myslím si, že je potřeba to připomínat už také kvůli image kohezní politiky, kvůli, kvůli tomu, aby jak si nám veřejnost jenom neprosakovaly ty zprávy že dochází k podvodům. Měli bychom říct, že skutečně právní řád je komplikovaný a díky tomu dochází k těmto nesrovnalostem. Dovolil bych si to potrhnout v návrhu toho stanoviska. A za třetí postrádám výzvu směrem ke komisi, členským státům a regionálním orgánům, aby i nadále usilovali o zajištění dostatečné informovanosti žadatelů a příjemců evropských peněz o podmínkách eh, čerpání to si myslím, že je skutečně velmi zásadní a eh, nemyslím si, že by bylo vhodné tuto výzvu vypouštět nebo snímat tuto zodpovědnost eh, z eh, komise a členských států. Jak jsem již řekl, návrh stanoviska pokládám za velmi dobrý, pokusím se ho vylepšit, pokud to uzná za vhodné jak paní zpravodajka, tak samozřejmě potom i následně kolegové v hlasování ve výboru. Jsem připraven k této diskuzi a velmi se na těším. Děkuji. Pane Vone, máte slovo. A teď už jste to správně vyslovila, což je opravdu velmi zvláštní v našem fóru. Takže gratuluji ke správné výslovnosti a taky k návrhu. Jak stínový zpravodaj tady uvádí, je to dobrá zpráva a že tam k té chybovosti došlo k určité úpravě směrem dolů. A myslím, že důvod chybovosti e, není překvapivý. Víme, že je to většinou působilost a také informovanost a podmínky pro zadávání um, veřejných zakázek. Tam je třeba věci doladit a z tohoto důvodu je také třeba vidět uh, určitou práci ze strany skupiny na vysoké úrovni. Oni pracují na zjednodušení, ale my potřebujeme vědět, jaká jsou ta doporučení a kde ta doporučení uvidíme, kdy budou prováděny. Pochopitelně potřebujeme zjednodušení to pořád říkáme a proto jejich práci vítáme, ale potřebujeme vidět konkrétní kroky. Také stojí za to zmínit tu roli členských států, pokud jde o zjednodušení. Eh, členské státy jsou také zavaleny byrokracií a možná někdy do budoucna by bylo dobré mít nějakou analýzu právě této otázky. Pokud jde o zadávání veřejné zakázek, tak členské státy také netransponovaly tuto směrnici o veřejných zakázkách a je to věc, ke které bychom měli vyzvat státy musíme zajistit správnou implementaci peněz. Pochopitelně o to v absolutorii jde. A to souvisí také s alokací a s realizací těchto fondů co nejdříve, protože ta absorpční schopnost mnoha států je velmi nízká. Například ve Velsu jsme alokovali 60 strukturálních fondů během stávajícího programu, ale ne všechny ženské státy jsou v této pozici, proto si musíme položit otázku, co dělat v rámci regionu a členských států, které mají ještě tu nízkou absorpční schopnost. Dále je třeba také řešit výkon a výsledky. Je to důležité. Důležité je vědět, jak poměřujeme výkon, ten bychom měli pozbusovat, a také způsoby, jak dávat příklady tohoto protože pokud budeme mluvit o kohezní politice za rokem 2020, tak budeme muset uvádět příklady, dobré příklady z praxe. Je tedy zásadní, abychom demonstrovali, že stávající program skutečně podává dobré výsledky. Děkuji, paní Tamašič. Mnohokrát děkuji, já mohu podpořit vaše stanovisko. Je tam pár věcí, kde s vámi souhlasím. Především to, že vyzýváte komisi, aby v rámci skupiny na vysoké úrovni skutečně se zaměřili na revizi národních systémů a jejich revizi a kontrolu. A také, abychom se zaměřili na národní pravidla způsobilosti, tak aby byly zjednodušeny. A také vyzýváte komisi k vysvětlení koncepce DPH V letech 2014 až 2020 je důležité si říci, že méně než 20 národních orgánů, které mají na starosti tyto investice, že méně než 20 jich bylo jmenováno. Měl bychom urychlit tento proces a komise by je v tom měla pozbudit. Je nepřijatelné, aby v polovině roku 2016 jsme měli situaci, kdy polovina států netransponovala eh, tuto směrnici o veřejných zakázkách. Komise by měla umožnit státům eh, na tom zapracovat tak, aby mohli splnit všechny otázky podmíněnosti ex ante. Děkuji, paní předsedkyně. Váš návrh o eh, udělení absolutoria se tady vystává ještě několik otázek, zejména z hlediska eh, věrohodnosti politiky soudržnosti. V mnoha částech eh, textu eh, je zmíněna chybovost v politice soudržnosti, která údajně měla klesnout 5,7 od roku 2013 na 5,2 v roce 2015. Jaké jsou hlavní důvody chybovosti? Ani 5,2 není přijatelné a e, členské státy musí ve spolupráci s komisí e, vynaložit více úsilí, aby stávající správní a kontrolní systémy zdokonalili e, právě i s ohledem na pozastavení operativních programů operačních programů. Důležitá je také nezávislost kontrolních orgánů. Musí dojít k harmonizaci klasifikace eh, vykazování nesrovnalostí a eh, důležitá, důležité je také vyrovnání mezi zjednodušením a skutečně eh, pedantskou kontrolou, správní kontrolou. Tady poukazují na odstavec, kde se praví, že Eh, refundace eh, strukturálních fondů činila eh, asi 75 s navýšením o cirka 10 v dalším roce. Musíme se podívat na to, ve kterých zemích tyto finanční nástroje byly uplatněny a kde to přispělo k ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti. A to musíme vnímat nejenom kvantitativně. Eh, jinak čísla nejsou dost výmluvná. Souhlasím s paní předsedkyní, která poukazuje na účetní dvůr, který eh, prohlásil, že důraz musí být také na výkonnosti. To je dobrá praxe. Různé správní orgány musí umět definovat výsledky tak, aby uměli posoudit, jak přispěli eh, ke konečnému cíli. V tomto ohledu určitě budeme ještě spolupracovat. Já vám děkuji, říká předsedkyně a nyní má slovo zástupce eh, Evropské komise, pan López sánchez Děkuji vám mnohokrát a děkuji také za váš návrh a dobrou výslovnost, což je v tomto výboru velmi zřídkavý jev, eh, říká paní předsedkyně. Budu si to dále cvičit. Děkuji za vaše úsilí o zhrnutí eh, v tomto stanovisku, E, zprávy e, účetního dvora. To je velká výzva, to je složité, takže mm, oba čelíme obdobným výzvám shrnout v několika bodech velmi eh, rozsáhlou vyčerpávající zprávu o auditu. Mohu pouze potvrdit, že komise eh, bere to absolutorium velmi eh, vážně, velmi seriózně. Toto je první příležitost pro nás přijít do parlamentu a vyjádřit se k tomu. Důležitý je také mm, názor vašeho výboru ke zprávě účetního dvora také, jak to budete eh, eh, komunikovat pak výboru pro rozpočtovou kontrolu v rámci závěrečné diskuse. Já bych rád prošel jednotlivými body, Very well, positive element. protože vy eh, jste zdůraznila velmi dobře pozitivní i méně pozitivní prvky, eh, které jsou samozřejmě předmětem eh, společného zneklidnění ve věci politiky soudržnosti a rád bych také předložil určité návrhy zlepšení. Začnu od prvního bodu což je pozitivní, protože chybovost se snížila z 5,6, ale v podstatě to bylo 5,7 na 5,2 v roce 2015. A tato chybovost je pouze určitým výsekem eh, v čase, ale důležitá je analýza trendu a trend je velmi pozitivní trend té eh, chybovosti kontinuálně klesá a je to relevantní zejména, když se blížíme k e, závěru roku 2016 a bude to pak ještě důležitější v závěru roku 2017, protože vidíme, že e, to období 2007 až 2013 tam je ta chybovost téměř o poloviny, polovinu nižší než v předchozím víceletém období. To zmíním e, ještě jednou i Eh, později. A nutno to také eh, ještě zdůraznit, myslím, ve zprávě, protože to je skutečně velmi pozitivní prvek. Redukce chybovosti nikoli v jednom roce, ale evoluce a trend během několika let. To nám nabízí skutečně dobrá očekávání, eh, které se může potvrdit za několik měsíců. A jak někteří kolegové zmínili, také nejsme zcela spokojeni, protože ta chybovost stále ještě je poměrně vysoká, jak kolegové upozornili, ale nezapomínejme, že ta chybovost byla eh, kalkulována ještě před kontrolami, které členské státy a komise eh, provedly. To znamená, že v době eh, závěrky dojde ke korekcím a ta chybovost bude ještě snížena na tu úroveň, která nám umožní pak ty programy uzavřít. Takže to není konečné číslo, ale je to dobrý ukazatel. A souhlasím s tím vaším závěrem a budeme ještě raději, když to bude ještě pozitivnější. Další pozitivní prvek se týká druhého bodu a to je pro nás důležité, protože eh, pro nás je uklidňující zejména práce národních auditních eh, orgánů, to znamená zpráva účetního dvora uznává významné vylepšení kvality práce národních eh, auditních orgánů. To je pro nás velmi dobrá zpráva. Vy víte, že naše Auditní zdroje na, eh, v komisi jsou velmi omezené na základě principu jednotného auditu. Naše eh, báze pro závěrku budou posudky národních eh, auditorů. S nimiž také spolupracujeme na prevenci a také auditech a je nutno, aby I, nás, I oni nás uklidnili tak, jak to potřebujeme, abychom mohli udělit absolutorium. Zdroje chybovosti nebo příčiny nejsou nic novým, na tom stále pracujeme. Důležité ale je, že podíl veřejných zakázek jsou v tomto případě eh, eh, je nižší než předtím. A díky akčnímu plánu pro veřejné zakázky se eh, tento proces eh, zlepšil a ten audit tedy vykazuje lepší výsledky. V minulosti 40 chyb eh, se týkalo právě veřejných zakázek a v této zprávě je to už méně než 15 Takže tento trend musí se ještě potvrdit. Nyní přejdu přímo k, pardon, přímo k bodu 8 Uh, thank you very much for the omnibus. Děkuji vám za omnibus, eh, za eh, to ocenění eh, revidovaného finančního nařízení. Na to jsme vynaložili mnoho úsilí. Návrh komise byl zveřejněn 14. září a myslím, že jsme učinili všechny kroky, směrem k zjednodušení a větší pružnosti. Za to děkujeme. A nyní je ale míš na straně Rady a parlamentu. Očekáváme, že i tyto dvě instituce schválí tento návrh a pak bude možné, aby členské státy využívaly nové možnosti eh, v revidovaném finančním nařízení i v rámci našeho odvětví, například nové eh, flexibility v oblasti finančních nástrojů a tak dále. Očekáváme, že to bude v parlamentu i radě schváleno. Potvrzujeme, že jsme eh, vzali v potaz eh, doporučení skupiny na vysoké úrovni a to velké, velmi seriózně. Bod 9 vítáme nejenom přístup eh, účetního dvora vůči výkonnosti, ale také nové regulatorní ustanovení v nařízení 1420, takže budeme moci eh, pojmout tu zprávu podrobněji. Dotkněme se nyní těch méně pozitivních bodů. Pokud je o skupinu na vysoké úrovni, dnes je příhodný den na diskusi o tom, protože proběhla diskuse na eh, vysoké úrovni. Já sám jsem se toho zúčastnil, týkalo se to auditu a jak zracionalizovat auditní procesy v budoucnu. To je velmi důležité, protože Eh, víme o tom, že zejména na úrovni eh, příjemců existují určité starosti o té auditní zátěži a otevřeně s experty diskutujeme ve skupině na vysoké úrovni a z toho vzejdou doporučení a my je vezmeme v potaz. Jak víte, eh, moje komisařka se eh, tam má odpoledne dostavit, aby s nimi jednala. Takže práce skupiny na vysoké úrovni je velmi důležitá. Už jsme v Omnibusu viděli, že je-li to relevantní, tak můžeme do nařízení zavést doporučení této skupiny na vysoké úrovni. Samozřejmě jsou zde i jiné prvky, které nevyžadují právní změny, tedy žádné legislativní zásahy a ty přijmeme také. Komise musí objasnit eh, pojem eh, výběru DPH, to je ve zprávě, s tím souhlasíme, ale samozřejmě zákonodárce na období 2014 až 2020 eh, podrobil DPH určitým podmínkám, to znamená povinnost odvádět DPH určitým podmínkám a to je věcí příjemců a členských států. Nyní snad ten nejnegativnější prvek a to jsou prodlevy v období 2014 eh, až 2020. Moje komisařka to také řekla, že eh, jsme eh, tím velmi zneklidněni. Ty prodlevy jsou dost podstatné, ale opět účetní dvůr se na to podíval koncem roku 2015 na těch 20 20 a všichni citujete těch 20 což je závažné. Nyní jsme už v lepší pozici, čas uplynul, rok 2016, takže alespoň pro ERDF více než polovina programu byla dezignována, ale e, stále ještě máme prodlevy. E, více než dost, ale podpořili jsme členské státy, provedli jsme tam určitá objasnění, těch bodů, které považovali za blokující. Situace je lepší než koncem roku 2015 a dále na ní pracujeme. A ještě něco, to se asi projeví až v pozdějších fázích implementace. A budeme to muset ještě analyzovat pro budoucnost, proč dochází k těm prodlevám v designacích. Ale první dojem je takový, že to také zajistí vyšší kvalitu v budoucnu, protože členské státy si vezmou více času na přípravu systému, na uh, ustavení robustních systémů se silnými orgány, aby uh, dodržovali uh, podmíněnost ex ante, která se hraje také pozitivní roli v budoucnu. Aby měli systém, aby uh, zhromáždili všechna data o výkonnosti o výkonech programu. A to už je určitá změna a členským státům to určitou dobu potrvá. My potřebujeme, aby došlo k této dezignaci nebo tomuto přiřazování. Nedochází k tomu tak rychle, ale přesto to zajistí vyšší kvalitu implementace v pozdějších obdobích. A také to možná nebo abych eh, abych byl trošku optimistou, tak bych eh, řekl, že eh, věci se také začínají hýbat přímo v praxi, v terénu. To znamená, ehm, začínají se realizovat výdaje a ehm, pak se to vlastně opět dostává do komisy, do komise. Eh, to znamená, realizují se projekty a informace, podle informací, které máme na stejné úrovni jako v předchozím období, ale implementace zaostává, to je pravda. Nyní také víme, kterým členským státům je potřeba pomoci, podpořit je, abychom odblokovali situaci, abychom rozjeli procesy. A pak ještě druhá starost, to je specifický věc finančních nástrojů. Vy jste eh, citovali z výroku účetního dvora 7 ke konci roku 2014. Toto opět po dalším roce, to znamená koncem roku 2015, bude míra 75 Vy jste eh, řekla, že to je navýšení o 10% oproti loňskému roku a nyní téměř 20% od konce 2014 do konce 2015. A podle eh, nařízení a mm, objasnění eh, komise v pokynech může komise eh, poskytovat peníze až do března 2017. To znamená, že se od těch 20% posuneme, doufejme, až ke 100%. Nemůžeme tedy usuzovat už na riziko celoplošné, protože ta míra se eh, výrazně zlepšila. A ještě k tomu bodu 7 eh, podám eh, písemnou, písemný dotaz, protože vy berete na vědomí nálezy eh, účetního dvora o rozšíření doby eh, nároku, ale eh, na úrovni komise toto doporučení nebylo přijato, protože my se domníváme, že existují právní ustanovení, které umožňují tedy čerpání fondu do 31. března 2017. To bylo doporučení už ve výroční zprávě účetního dvora z roku 2015, ale ani komisaní parlament toto doporučení v loňském roce v procesu udělování absolutoria nepodpořili. My jsme tedy dodrželi naše stanovisko a, a s účetním dvorem souhlasíme, že e, se nezhodneme. A e, podporujeme parlament, aby a radu, aby to doporučení e, účetního dvora e, nepřijali. Myslím, že na tomto místě můžu skončit a rád e, zodpovím vaše otázky. Thank you, thank you very much. I, I... Ano, děkuji. Hmm, já jsem se ptala, jestli že ten návrh je pozitivní. Komise vyjádřila optimismus. Možná, že příští rok, až někdo bude pracovat na tom absolutoriu, tak zmíní veškerý ten pokrok v roce 2016, tak uvidíme. Takže děkuji všem kolegům, děkuji za všechny komentáře a všechno vezmeme v úvahu. Hmm, schůz, na schůzce stínových zpravodajů, která se plánuje. 12. prosince je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Dnes je zde poměrně zima, říká paní předsedkyně v jednacím sále, takže já se chystám napsat dva dopisy. Chci říci za prvé, že je zde příliš chladno a za druhé, že tedy nebylo dnes k dispozici tlumočení do úplně všech jazyků. Podporujete mě v tom, abych napsala tyto dva dopisy příslušným odborům parlamentu? Dobře, tak další bod. Projednáme návrh stanoviska, které se týká řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech Navrhovatelem je pan Jonas Omarže. Výbor PECH připravuje zprávu z vlastního podnětu a náš výbor se rozhodl připravit k této zprávě stanovisko. Pan Omarže byl jmenován navrhovatelem. 10. listopadu proběhla první výměna názorů a dnes už máme před sebou návrh stanoviska. V našem výboru budeme hlasovat v únoru příštího roku a výbor PECH bude tuto zprávu schvalovat v březnu. Navrhuji tedy, aby předlo- pozměňovací návrhy byly předloženy do 9. prosince. A pane Omarže, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Budu hovořit o nejvzdálenějších regionech, kde máme poměrně mm, teplé moře, tak to by vás, možná vás tady to téma trošku zahřeje. E, už několik týdnů máme poměrně takové mm, bouřlivé diskuse, proběhla už první výměna názoru i v tomto výboru, nechci hovořit e, zpětně o všem, o čem jsme hovořili, ale chtěl bych ještě poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě tohoto stanoviska. A před sebou máte text návrhu. A chci říci, že s výborem PECH a jeho zpravodajkou paní Ulrika Holdust eh, spolupracujeme velice dobrým způsobem. Paní zpravodajka mm, oslovila v rámci konzultací všechny zúčastněné strany, zástupce rybářů a rybolovných organizací v nejvstálenějších regionech, také jsme mm, také hovořila i tedy se zástupci místních organizací, těch přidružených profesí. Text návrhu mm, snáší určité otázky, které bychom rádi viděli zodpovězené. Myslíme si, že je důležité vyslat silný signál vnitrostátním orgánům, ale i místním a regionálním orgánům, a chceme na ně apelovat, aby v operačních programech věnovali více pozornosti rybářům a mm, rybářským plavidlům. Myslím si, že můžeme použít eh, různé finance k tomu, abychom podpořili mm, tyto místní sek, tento místní sektor. Existují určité legitimní obavy, ale myslím si, že už dnes máme k dispozici různé nástroje a zejména regionální orgány je musí plně využívat. Mm, oni říkají, že rybolov v jejich regionech je prioritou, že je to takové stěžejní odvětví před dvěma týdny jsme říkali, že existuje potenciál rozvinout rybolov v nejvzdálenějších regionech. Mm, ta plocha mm, výlučné ekonomické zóny nejvzdálenějších regionů, to je plocha, mm, která zaobírá 2 507 537 km čtverečních. Jsou zde pravidla, která se mají uplatňovat, ale to jsou pravidla, která byla navržena pro východní Atlantik a, na severní, a pro severní polokouli, ale nelze je úplně uplatňovat pro řešení problémů třeba eh, v Karibiku nebo v Indickém oceánu. A z toho důvodu probíhá tato diskuse. Hmm, zda se má plně uplatňovat článek 349. Je důležité brát v úvahu specifický charakter těchto nejvzdálenějších regionů. Taková hlavní otázka a zároveň hlavní žádost, hlavní požadavek těch místních rybářů je ten, že pravidla legislativy by jim měla umožňovat obnovovat a modernizovat svá loďstva, svá, svá rybářská plavidla. My jsme, s tím, my jsme vedli s komisí dlouhou debatu, také nedávno vydal eh, eh, Evropský soudní dvůr rozsudek o rozsahu působnosti článku 349 a v návrhu, který máte k dispozici, jsem chtěl najít určitou rovnováhu. Na jedné straně chceme umožnit obnovení a modernizaci loďstva, rybářských plavidel, ale je tam tedy podmínka, že všechen úlovek musí eh, ta rybářská plavidla vyložit v přístavech v nejvzdálenějších regionech. Tím se tedy sníží riziko toho, že by nebylo splněn cíl společné rybářské politiky. Mm, víte, že jsou zde určitá opatření. To, tento úlovek je velice malý, to jsou velice malé objemy v porovnání s jinými oblastmi. Takže tam jde o to, aby ten úlovek byl vyklá, vykládán v přístavech v nejzdálnějších regionech a aby se vytvořil určitý místní trh a přispělo to potom k rozvoji, místnímu rozvoji, aby to vytvořilo pracovní příležitosti, aby se celý ten rybářský sektor mm, rozvíjel. Takže je důležité, aby lidé, kteří žijí na ostrovech eh, uprostřed moře plného ryb, mohli využívat eh, ty ryby pro svůj vlastní prospěch, pro další rozvoj. To je takový hlavní cíl této zprávy. Musíme také zajistit konsistentnost mezi evropskou eh, legislativou. Máme se také třeba dohody o volném obchodu. Některé věci bude ještě řešit příbor, přímo výbor pro rybolov. A já bych byl velice rád, pokud eh, i vy sami eh, mi mm, přispějete svou trošku do mlína, abychom obohatili zprávu kolegyně Ulriky Tehors. Děkuji, nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve pan Julou. Vy vystupujete jako stínový zpravodaj nebo jménem stínového zpravodaje. Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji pane Omareše za prezentaci tohoto návrhu stanoviska. Vystupuji jménem pana Pongy, který je nám naším stínovým zpravodajem a který je v Nové Kaledonii a omlouvá se, že jste tady dnes není přítomen. Pan Ponga bych chtěl nejprve mm, poděkovat panu Omaržemu za kvalitní text této zprávy, podporuje vaši pozici, konkrétně podporuje nutnost umožnit obnovení a modernizaci rybářských plavidel v nejvzdálnějších regionech. Pan Ponga mě požádal, abych zde sdělil, že bych chtěl, aby některé části textu byly specifičtější, například je důležité upozornit na udržitelnost, eh, udržitelný rybolov a dostatek potravin. Za druhé, o tom jste vlastně už sám hovořil, je nutné, aby zde byl specifický nástroj konkrétně určený pro rybáře v nejvzdálenějších regionech. Byl zde třeba program POSEJ v rámci společné rybářské politiky. A také je nutné vzít v úvahu potřeby nejvzdálenějších regionů, když uzavíráme eh, rybolovné dohody a smlouvy se třetími zeměmi. Mm, také musíme bojovat proti takzvanému rybolovu NNN, to je ten nezákonný, eh, nedovolený a ještě další rybolov. Tak děkuji, nyní pan Monskov. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Stejně jako můj kolega by chtěl ocenit fantastickou práci našeho kolegy, pana Omarže. Myslím si, že i ta skutečnost, že delegace v prosinci 2015, to byla ta delegace výboru pro rybolov, um, ukázovala že je důležité, aby um, rybolovný průmysl měl lepší budoucnost. Jsou zde určité překážky, které brání rybolovnému sektoru plně využít svůj potenciál a využívat zdroje, které jsou k dispozici, včetně těch evropských eh, různých projektů a fondů. Eh, ale mohu říci, že ten text pana zpravodaje je výcho, vynikajícím výchozím bodem. Také se dívá, jaké nástroje jsou k dispozici k tomu, aby se mohl podpořit rybolovný sektor. Upozorňuje tam na ta pravidla, například, eh, nebo na, na tu skutečnost, že se jedná o eh, odlov v malém objemu, je to vlastně naprosto jiná situace než v jiných oblastech. Je důležité, ada, um, je důležité ta pravidla upra- upravit na míru těm, této specifické situaci, specifickému kontextu a oblasti. V roce 2013 došlo k pokroku během jednání o té stávající podobě společné rybářské politiky, ale musíme si uvědomit, že navzdory četným výhodám, které existují, jsou stále regiony v postavení, mm, v němž nedokážou ještě plně využít ten potenciál, který by měli. Myslím si, že členské státy by měly více podporovat rybolov. Rozvoj rybolovu v našich regionech eh, musí vést k tomu, že se z rybolovu stane pevné, odolné, solidní odvětví a i na to napojená infrastruktura. Eh, ta jedna úplně zásadní, základní podmínka, bez které se neobejdeme, je možnost obnovení a modernizace rybářských plavidel pokud chceme opravdu modernizovat celý tento sektor a chceme, aby rybolov přispíval k dostatku potravin v těchto oblastech. Protože stav rybářských lodí je nyní politování hodný. Do sektoru rybolovu se nehrnou ani mladí lidé, protože to není dostatečně zajímavé odvětví pro pracovní kariéru. Článek 349 TFEU nám dává právní základ, který umožňuje adaptovat právní rámec na e, konkrétní situaci. Měli bychom být ambicioznější a chtěli bychom speciální nástroj, který by byl zaměřen na rybolov v nejvzdálenějších regionech. Hmm, také bych chtěla znovu zmínit ten režim POSEJ. Je důležité, abyste byl nástroj plně věnovaný <clears throat> přímo tomuto typu rybolovu. A já ještě sám za sebe se chystám předložit několik pozměňovacích návrhů, A myslím si, že je důležité se nad tímto textem ještě dále zamýšlet, že to všechno bude užitečné. Děkuji nyní, pan Jurek. Děkuji, panu zpravodaji. Já bych teď se chtěla vlastně rozšířit eh, ten počet těch mluvčích, kteří si k tomu budou vyjadřovat. Eh, skupina EKR chápe, že ty, ta loďstva chyběly, že chyběl nedostatek eh, investic. Byl to vlastně takový e, určitý dluh ze 70. a 80. let a pak navíc společná rybářská politika v 90. letech omezovala e, odlov. Ale EKR má dlouhodobý cíl, kterým je využití článku 349 právě pro nejvzdálenější regiony. Já to chci jasně říci, já neříkám, že, se, že jsme proti specifické eh, podpoře specifických regionů. Nám se spíše nelíbí, že se to vlastně týká pouze devíti konkrétních regionů. A teď vlastně i kolegové o tom hovořili, že těch devět oblastí eh, v nejvzdálenějších regionech jsou velice eh, rozmanité a možná bychom to mohli tedy rozšířit, protože jsou zde ještě další regiony, které mají podobnou charakteristiku, které by také si zasloužily podporu a které do toho nezapadnou, pokud si tu definici stanovíme tak úzce, jak říká článek 349. Takže já budu spolupracovat se zpravodajem, ale myslím si možná, že ten článek 349 bude něco, s čím um, budeme mít problém. Chtěli bychom také usilovat o další flexibilitu Evropského námořního a rybářského fondu pro tzv. nejvzdálenější regiony. Mm, Jednož tam tyto regiony eh, čerpají různé pomoci pro kompenzace neříkáme, že, by, že je nutné, že, že není nutné činit ještě více, ale myslíme si, že je dobré, aby se provedla určitá inventura toho, jak už, jakými všemi způsoby už teď se těm regionům pomáhá. Um, je zde důležité, aby zde byla tato flexibilita, také uh, jsou je zde ten celkový kontext, i třeba pokles ceny um, paliv, to všechno se odrazilo i v tom sektoru rybolovu. Já jsem zklamán, že komise zatím ještě nezveřejnila um, zprávu o provádění svého nařízení z roku 2014 a tam právě se mělo hovořit o tom, uh, že se mělo obnovovat a modernizovat uh, loďstva. A nakonec to nařízení v roce 2011 už vlastně um, skončila jeho platnost a ani nemáme tu zprávu o tom provádění. Takže já si myslím, možná to zde opakujeme v tomto výboru, ale i v tomto kontextu je velice důležité spolupracovat s místní komunitou eh, nejvstálenějších regionů, abychom zajistili, že o něco nejlépe dokážou využít ty režimy, které jim nabídneme. A že právě ty místní, eh, ta místní úroveň může být eh, součástí řešení, protože oni nejvíce vědí, ehm, jaké, jaké jsou ty problémy a měli by také být, do toho být zapojeni. No a nakonec eh, říkám, že tedy EKR eh, eh, e má také určité obavy, které se týkají nového programu POSEJ. Myslí si, že tam možná bude příliš administrativy a byrokracie, aniž by to mělo velký přínos. Ale myslím, si, že je dobré, abyste byla flexibilita, aby se um, dovolilo obnovování a modernizace loďstva. Eh, už dnes jsme se věnovali integrované politiky EU pro Arktidu. A já se tady doufám, a která tady dobře dopadla, byla odhlasovaná, takže já doufám, že i tato zpráva nakonec bude uh, dobře, um, dobře dopadne. <clears throat> Děkuji. Chci říci, že nejvzdálenější regiony jsou zcela jistě významné a jsem velice ráda, že náš kolega pan že nám to neustále připomíná a že to zdůrazňuje. Je to oblast oceánské pánve. Jsou tam také určité oblasti, které mají geostrategickou pozici, což také přispívá k jejich charakteristice. Navíc tyto regiony mají velké mořské zdroje, a také je zde zastoupená mořská biodiverzita. biodiverzita. Chci poděkovat panu kolegovi za návrh zprávy a chci říci, že napsal jinou zprávu, která se týkala těchto nejvzdálenějších regionů. My souhlasíme s článkem 349 SFEU, aby to, byla tedy ta, pra, aby to byl ten právní základ. Už se o tom hovoří i v tom eh, v těch podkladech a i zpravodaj kaj výboru eh, pro rybolov o tom hovoří. Mm, Kanárské ostrovy, ty mají poměrně velká, eh, velké, mm, velkou flotilu rybářských plavidel, ale v těch ostatních oblastech je to velice malé, jsou to malé flotily. Eh, máme zde třeba i jiné iniciativy, třeba Alive nebo Horizon, 20, Horizon 2020. To by se také mělo <clears throat> využívat. Je důležité, abyste byla taková, abychom řešili tu situaci, kdy dochází k zmenšování počtu rybářských plavidel. <clears throat> V některých oblastech eh, je ta situace taková, že už je přímo ten rybolov ohrožen a je tam nebezpečí, že mm, ten rybolov úplně vymizí třeba v následujících deseti letech v některých oblastech. Už teď jsou ty oblasti často postiženy vysokou nezaměstnaností a je důležité tedy, abychom spíše podporovali zaměstnanost, eh, dovednosti rybářské, eh, nebo mm, ty profesy rybářů a s tím spojené kompetence a dovednosti. Těším se na další spolupráci. Děkuji. Ještě někdo? Tak teď dám slovo zástupci komisu DG Mare, pane Mau a studiu. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. A budu pokračovat španělsky. Mnohokrát eh, děkuji za možnost vyjádřit se k této zprávě. Obecně se domnívám, že je velice objektivní. Jsou tady určité věci, které zohledněny ovšem nejsou. Dejme tomu citlivá otázka ohledně mezinárodní diskuse pro dotace, pro rybolov a rybolovné rybolovná plavidla. Já mluvím o záležitostech OSN, VTO, OECD. Eh, je to velice citlivá záležitost. Komise chápe eh, tyto problémy a pochopila je i v minulosti. Proto je nakloněna. Proto je tomu příznivně nakloněna v nové směrnici. My jsme v mezinárodním kontextu a musíme si dát pozor na dotace. Kdybychom byli otevřeni jedné podobě dotace, tak by to bylo diskriminatorní. Měli bychom být opatrní. Nesmíme být zcela proti těmto dotacím, ale měli bychom to zasadit do kontextu, mezinárodního kontextu. Pana spra- paní zpravodajka z výboru PEŠ už uváděla, že text je třeba studovat a spolupracovat s ostatními, abychom rozvíjeli udržitelný rybolov v souladu s reálným potenciálem. Děkuji. Děkuji, pane Marše. Chcete odpovědět? Mnohokrát vám všem děkuji za vaše příspěvky. Nejprve mi dovolte reagovat na to, co říkala komise. Pokud tomu dobře rozumím, tak vy říkáte, že bychom neměli zapomínat na obchodní pravidla, která z mezinárodního hlediska existují. To tedy říkáte, je to tak. Víte, já jsem ale nemluvil o pravidlech, já jsem mluvil o té rozpravě, která teď panuje a jakým směrem se to bude ubírat, jak to ovlivní jednotlivé strany. To jsou věci, které jsou důležité. Takže dobře, takže jsme si to teď řekli. Myslím, že bychom eh, měli mm, vytvořit určitou paralelu se zemědělstvím a dalšími paralelami. Vont que ces euh, productions sont menacées de disparition. Donc si nous restons protože v těch nejvzdálenějších eh, regionech eh, je především nebezpečí, že některé věci zmizí. Eh, pokud jde o dot dotace, eh, tak investice v těchto regionech do rybolovu nepřinesou očekávané výsledky. Od roku 90 Evropská unie se účastní rybolovného úsilí v těchto regionech. A výsledek, a všichni se na tom asi shodneme, je že sektor je velice slabý. Proto bychom si měli položit otázku, proč tomu tak je? Proč máme problémy zajistit, že rybolovná, rybolovný sektor se takto rozvíjí v nejvzdálenějších oblastech. To je pro nás všechny důležité. Investice jsou velmi velké. Pan Juncker o tom mluvil pro tyto regiony. Budeme také v vyhraněné situaci pro rybolov, protože dejme tomu na Reunionu a v Karibiku rybáři nemohou takto pokračovat v ekonomické situaci a čekat na další deset let eh, a čekat, až se vyřeší problémy. Doufám, že DG Mar nás vyslechne a bude flexibilní. A vyslyší volání dalších parlamentních výborů. EPP správně zdůrazňuje, že jsme měli v minulosti konkrétní nařízení posepeš. Tak jako pose ze, pro zemědělství. To byl speciální nástroj pro uh, rybolov v těchto vzdálených oblastech. To bylo zrušeno během poslední reformy a v této době pak nastalo EMFF. Musíme zajistit, aby pozepeš pokračovalo. Já pochopitelně se podívám na pozměňovací návrhy, které zohledním, ale musíme se zaměřit především na obsah. proběhly i některé změny, ale tyto překážky pro rozvoj rybolovu, pro rozvoj rybolovu často je těžké překonat. Došlo na mnohé. My jsme často omezeni a pozměňovací návrhy, které nám nabídnete, budou velmi důležité, budou součástí této zprávy, tohoto stanoviska. Já jsem si vědom stanoviska ohledně těchto odlehlých oblastí, ale myslím si, že je tady určitý protiklad. Pokud si myslíte, že ti, kteří umožní výjimku z článku 349 pro regiony, tak pak nejlepší způsob, jak hájit cíl, je zajistit, aby článek 349 byl rozšířen. A čili neznamená to bojovat proti tomu, ale podpořit ho. Pokud budeme bojovat proti článku 349, ty vzdálené oblasti se nerozšíří článek 349 ovšem platí pouze pro ty regiony opravdu ty nejvzdálenější. Jsou daleko od kontinentu a z tohoto důvodu mají problémy vstupovat na vnitřní trh. Jsou vzdálené, izolované a jsou tam specifické zeměpisné charakteristiky. Nemyslím si, že Evropská unie ve svém nařízení nebo ve svých nařízeních ignoruje specifické charakteristiky takovýchto specifických regionů. Dejme tomu těch ostrovních nebo vzdálených jsou tady specifické strategie za tímto účelem, ale pokud mluvíme o těch nejvzdálenějších oblastech, tak to je více než 10 tisíc kilometrů od evropského kontinentu. Jsou tam problémy z důvodu geografického, takže dělat paralely mezi tímto regionem a jinými je jednoduše nelogické. Každopádně vaše návrhy mě budou zajímat. Musím poděkovat kolegovi Matovi za podporu a určitě vaše skupina bude mít návrhy, které budou přijatelné. To platí také pro eh, Louis Jose ze skupiny socialistů. Termín je poledne, pro pozměňovací návrhy je poledne 9. prosince. Dále tady máme další věc na programu. Je to zpráva na rok 2005 z vlastní iniciativy eh, role Evropské investiční banky se posílila a ještě posílí v následujících letech. Náš zpravodaj Ivan Jakovčiš dnes prezentuje návrh stanoviska, navrhu, ji termín pro pozměňovací návrhy poledne 7. prosince. Pane Jakovčiče, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se vás na úvod hned zeptám, nebo požádám vás, abyste se snažila posunout termín pro pozměňovací návrhy až na 20 protože máme určité technické problémy. To je opravdu pro nás důležité, nechci zamíhat do detailů, protože pracovní podmínky v této místnosti dnes nejsou ideální. I když já tu zimu vydržím z důvodu mého biomas indexu, tak budu mluvit stručněji, než jsem původně plánoval. V prvé řadě jsem velice rád, že mám možnost prezentovat toto stanovisko a rád si vyslechnu všechny naše, vaše názory na EIB dnes i zítra. Musím říci, že Evropská investiční banka do posud investovala 77,5 miliard do inovací infrastruktury životního prostředí malých, středních podniků. Jsou to významné finance, FSI financovalo 126 projektů ve výši 7,5 miliard euro, což tvoří určitou synergii, pokud mluvíme o financích, které jsou k dispozici pro ty, kteří je nejvíce potřebují. Nicméně bych eh, ráda řekla, že distribuce rozdělení financí a hlavních příjemců že to mohl, jsou také největší akcionáři. Německo, Francie, Itálie, Španělsko. No, ti dostali 50 financování v roce 2015 a nové členské státy méně než 20 což naznačuje, že nové členské státy skutečně technickou pomoc potřebují a potřebují také více příležitostí a musí být také kreativnější, aby mohli žádat o finanční prostředky EIB. Myslím, že je tady potřeba větší synergie mezi Evropskou investiční bankou a EFSI když už se mluví o synergii se strukturálními fondy v minulosti, protože si myslím, že synergie povede v tomto případě ke kvalitě a EIB by se toho měla účastnit. Zároveň bych rád zdůraznil ještě jednu věc. A to je iniciativa pro malé střední podniky. My mluvíme o 8 milion miliard půjček. Bulharsko, Itálie, Španělsko, nedávno Chorvatsko, všechny využívají těchto fondů a my se domníváme, že to skutečně může přispět ekonomickému růstu v zemích, kde ten růst je nadále poměrně malý. A na závěr bych rád vyzval kolegy z EIB a komise, aby nadále posilovali svou podporu místních a regionálních orgánů, jelikož se také účastní rozvoje určitých oblastí. V tomto výboru my známe situaci, známe určité, znám určité kolegy, kteří tu dnes sedí, všichni víme, co to znamená podpořit místní orgány. A v neposlední řadě to, co tady uvádím v tomto stanovisku, že by bylo dobré, kdyby kromě nástrojů pro přeshraniční spolupráci jsme vytvořili eh, nástroje pro makroregionální spolupráci, protože tady je makroregionální strategie BALT, Dunaj, mm, Alpský region a Středomoří, ale žádné finanční nástroje, které by pokryly pět nebo šest zemí v mikroregionální strategii. Pokud toto nevezmeme na vědomí velmi rychle, tak proinvestujeme hodně úsilí do těchto strategií a povede to k opravdu málo výsledkům, takže si myslím, že bychom měli mluvit o možnostech financování. Dále vám nechci zabírat víc času, děkuji vám za pozornost a budu se těšit na úžasnou spolupráci. Děkuji a nyní dávám slovo eh, panu Stínovému zpravodaji. Děkuji vám, paní předsedkyně. A nejdříve eh, děkuji panu eh, zpravodaji Jakovčičovi za eh, práci na tomto stanovisku. Odvedená práce a práce Evropské investiční banky, která ještě před námi nabývá na významu a my v tomto výboru musíme bedlivě sledovat tyto aktivity i jejich výsledky. I s ohledem na správní kapacity a synergie mezi jednotlivými fondy, jak správně eh, podotkl zpravodaj. A také považuji za velmi důležité dále rozvíjet iniciativu pro malé a středně velké podniky, protože skrze tento impuls pro malé a středně velké podniky můžeme dosáhnout hospodářského růstu naše mimořádná odpovědnost spočívá právě ve vytváření pracovních míst a e, v tomto smyslu se pokusíme zlepšit text i s prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ale ten text je tak jako tak již velmi dobrý. Děkuji. Další stínový zpravodaj, pan Luer. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodaji. Těším se na spolupráci s ním na stanovisku. Já jsem 25 minut dnes ráno v 7.50 eh, strávil mm, čekáním na výtah a nepřišlo mi to, mm, nepři, nezdálo se mi, že je taková zima eh, jako tady. Takže je eh, dobře, že Evropská investiční banka podporuje eh, projekty tam, kde se jich nedostává z domácích zdrojů a tím řada organizací dosáhla na finance a EIB může hrát eh, roli při podpoře růstu a zaměstnanosti. EKR ale je zneklidněna tím, že existují bohužel nadále problematické úvěrové eh, smlouvy a ty v posledním období narostly. Eh, jde o miliardy a jde samozřejmě o obezřetné mm, eh, vydávání veřejných prostředků. My to budeme sledovat a sledujeme i v letošním roce. Víme také, že nařízení Omnibus také počítá s určitou prací v tomto ohledu. A skupina EKR nadále vyzývá Evropskou investiční banku, aby spolupracovala s řídícími orgány, ale také místními e, samozprávami, aby šířila informovanost a tak dále. Vy jste se zmínili o malých středně velkých podnicích, které nyní poprvé začínají e, z toho profitovat a doufáme, že investiční fond e, bude spolupracovat s národními a regionálními orgány, aby se skutečně myslelo, pamatovalo i na iniciativy malých, středně velkých podniků. Neměli bychom brát pokrok, za, pokrok v této oblasti za samozřejmý. Zdá se, že od krize v roce 2008 jejich podíl na um, úvěrech klesá. Chtěli bychom, aby i projekty zajišťovaly nebo měly určitou návratnost a to je důležité, protože je to zajištěno určitými zárukami eh, z rozpočtu Evropské unie nebo členských států. Také vyzýváme EIB, aby zajistila eh, eh, co nejférovější geografické rozložení půjček a úvěrů. Povaha banky je taková, že někdy mm, že napomáhá zápolícímu evropskému eh, průmyslu, ale někdy i eh, jiným eh, zemím, například Ukrajině ale přesto nabádáme banku, aby eh, se zaměřila zejména na vysoce kvalitní portfolia. A eh, abych vás všechny trošku zahřál, pokud jde o kapitál, eh, Spojené království přispívá největším podílem pro EIB a v důsledku Brexitu Ehm, nebo s pohledem na Brexit eh, bych eh, žádal, aby eh, jakékoliv britské žádosti byly posuzovány po zásluze a podle výkonnosti naší ekonomiky. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, pane Vone. Chtěl byste se vyjádřit jako stínový zpravodaj? Ano, děkuji. Paní předsedkyně, úvodem chci říci, že myslím, že všichni podporujeme EIB a nové finanční nástroje. Myslím si, že pozice tohoto výboru je taková, že tyto půjčky a nové nástroje nemůžou e, nahradit granty. Stále ještě 80 investic pochází z grantu a e, pouze zbytek e, z ostatních nástrojů eh, nebo eh, půjček. Druhý bod je nutno zajistit, a to už zaznělo, abychom vytvářeli synergie mezi EIB eh, a tedy fondy EIB a strukturálními fondy, například Walesu máme univerzitu, která eh, získala velkou částku z EIB, ale také je to doplněno eh, strukturálními fondy. To je dobrý příklad vlastně propojení eh, dvou zdrojů. V tom bychom měli pokračovat i do budoucna. Ale myslím, že stále ještě tady jsou určité problémy v souvislosti s finančními nástroji EIB mm, protože v minulosti se nám nedostávalo určitých finančních nařízení a v důsledku toho to musíme zlepšit. Myslím, že některé fondy jsou předimenzovány tedy eh, finanční částky byl, nebyly zcela vyčerpány, i na to se musíme podívat. Pokud je o počet projektů, tak eh, náklady na management byly v minulosti také příliš vysoké, takže mm, eh, to vše podporujeme, ale je tady určitá skupina problémů, které pro budoucnost je nutno vyřešit. Možná, že i komise by se k tomu chtěla vyjádřit, zejména k těm předimenzovaným fondům a k vysokým eh, nákladem, eh, nákladům na řízení. Paní Demat, máte slovo. Damato. Děkuji kolegovi za zprávu. Pokud jde o finanční aktivitu EIB v roce 2015, tak jsme poněkud udiveni. A eh, teď existují riskantnější výdaje a budou uplatňovány ještě mimořádnější nástroje Nesmí tady existovat eh, žádné umění finančního inženýrství, které by se nám vrátilo jako bumerang. Evropské eh, finanční systémy musí zůstat stabilní. Chybí ve zprávě také odkaz na velké strukturální projekty, které Evropská investiční banka podporuje. Různé projekty, jako například vysoce rychlostní vlaky v Itálii, které ekonomicky a sociálně mají negativní dopady i na životní prostředí. Tady také vyvstává otázky po CO2. Bohužel paní před, poslankyně nemluví na mikrofon nebo ho nemá zapnutý. Je tady také problematika eh, banky v Miláně, kde se eh, vynožuje vliv eh, organizovaného zločinu. Často na to doplácejí malé a středně velké podniky. Pokud jde o Eh, použití, respektive provázání EIB a EFSI, infrastrukturální projekty typu oceláren nebo plynáren je nutno eh, podporovat a na druhou stranu ale mnoho ještě peněz plyne do eh, fosilních paliv. úsilí EIB eh, musíme, musí být posíleno eh, ku prospěchu obnovitelných zdrojů. Eh, sice jsou podporovány Eh, například větrné elektrárny nebo solární, například v Maroku, ale neexistují žádné projekty eh, na výrobu energie eh, evropskými občany nebo subjekty jinak, ale je to dobrá práce. Děkuji. Děkuji. Jsou zde ještě další přání o slovo, ne nikoli, takže dám slovo zástupci Evropské komisi, panu Ricovi. Máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také ctihodným členům Evropského parlamentu. Pokud je o předimenzované fondy, o nichž hovořil pan Von, my vám k tomu poskytneme písemnou odpověď. A mm, ostatně, k ostatnímu nemá Evropská komise žádný komentář. Děkuji vám. Děkujeme. Takže já pouze připomínám, že e, termín pro pozněvací návrhy je 7. prosince, středa e, poledne. A nyní dávám slovo vám. Já jsem se chtěl zeptat, jestli bychom nemohli změnit termín předkládání pozněvacího návrhu na 20. prosince. Já vím, že technicky to možné je. Bylo by to velmi důležité, kdybyste to mohla udělat. A také chci poděkovat všem, kteří vyjádřili mm, svou podporu této zprávě. E, pokud je o Brexit, tak to je velmi zajímavá té, zajímavé téma, protože Velká Británie je velkým investorem Evropské investiční banky. Souhlasím s vaší perspektivou kterou jste načrtl. Možná bychom mohli zahnout do toho ještě zprávu za rok 2015. A ještě na adresu paní Damato, která hovořila o infrastrukturálních a energetických projektech, je eh, také nutno hovořit o zdrojích obnovitelné energie, takže možná, že by to také mělo být zdůrazněno ve zprávě, protože to je jedna z priorit EIB. To je vše z mé strany. Kdybyste pouze mohli zodpovědět na otázku, zda bychom mohli přesunout termín na 20. Eh, a jak Důvodem tohoto posunutí je ehm, nechat přeložit eh, texty před Vánoci? Vzhledem k tomuto časovému harmonogramu by to bylo lepší pro stínové zpravodaje. Dobře, Děkuji. Paní předsedkyně si vypla mikrofon. Takže jsme téměř tady už zmrzli. Ještě chvilku a budeme skutečně eh, rampouchy. Takže pan van Nisleroy nám předloží návrh usnesení týkající se otázky k ústnímu zodpovězení, o které jsme diskutovali na setkání koordinátorů. Prosím. No děkuji, budu stručný. Cílem naší práce je upozornit na obavy výboru REGI, které už jsme dříve vyjadřovali. Jedná se o to, aby to zaznělo na plenárce. Je to důležité, protože když se podíváte na rozpočet na rok 2017, tak uvidíte, že rada učinila určité závěry. Například poprvé je náš rozpočet o 24% nižší, než jak byl plánovaný. To znamená, je to vlastně snížení od nějakých 7,3 miliard. A pokud se podíváte na rok 2009, tom původním období 2009 až 2014. 2007 tak vidíme, že dnes je ta situace mnohem závažnější. Máme, vidíme zde nižší výkon než v minulosti, takže pokud vidíme tak velký rozdíl mezi těmi čísly, tak je důležité, abychom na to upozornili abychom zdůraznili, v jaké situaci se nacházíme. Cílem je, aby výbor Regi nečekal až na první čtvrtinu příštího roku, až na tom začne pracovat jiný výbor. Ale měli bychom sami říkat, jaký to bude mít dopad, protože to je přece naše politika, to je, my, my to máme na starost. Takže my říkáme, my chceme, aby zde byly výsledky, chceme, aby to fungovalo, takže se mm, máme určitý text, který je důležité změnit, pozměnit a více zacílit na existující situaci. A nesmíme eh, dovolit, aby došlo k tomu, k čemu by mohlo dojít, pokud bychom nezasáhli. Takže tím, jak si vykopneme míč na plenárce, ten text je k dispozici, i ty i ty otázky je možné třeba ještě pozměnit během diskuse, pokud s tím někdo nebude souhlasit. A ten text samotný, to je takový zatím jakýsi koncept eh, usnesení. Nicméně výbor Regi by mělo připravit usnesení na toto téma. A pokud už jsme řekli, že, se, že mm, chceme pracovat na této věci, tak si myslím, že třeba v únoru by měl proběhnout diskuse, e, máme tam článek 63, 60.3, a mělo by se to dostat na plenárku. To je takový obecný komentář, já sám osobně k tomu nic dalšího nemám. Tak opravdu jsme zde všichni už smrzlí. Děkuji vám za tuto prezentaci. Já mám ještě mm, návrh časového plánu. Dnes jsme tedy slyšeli prezentaci návrhu 13. prosince proběhne, nebo už budou k dispozici překlady tohoto textu. 19. prosince je poslední termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. V, na lednovém, v lednovém Štrasburku může být e, schůzka stínových zpravodajů, kde se bude hovořit o tomto usnesení a pak na naší schůzi v lednu bychom mohli hlasovat o té otázce a o návrhu usnesení. Souhlasíte s tím? Pokud ano, tak můžeme postupovat tímto směrem. Máte dotazy nebo komentáře? Pan navrhovatel pokivuje souhlasně. Dobře, tím končíme tento bod. Nyní bod různé, ale opravdu si to dobře rozmyslete, zda máte nějaké návrhy, protože je obrovská zima. Takže tím končíme dnešní schůzi a 23. ledna je další jednání našeho výboru a bude to v pondělí a také v úterý 23. a 24. ledna. Končím veřejnou část dnešního jednání a bude pokračovat ještě schůze koordinátorů, která se koná se zavřenými dveřmi. Pokud je zde někdo, kdo není koordinátorem, dynamics